You're not in Alexander is on the way. Hmm? Antwerp is on the way for the Libyan. Meine Damen und Herren, darf Sie sehr herzlich begrüßen. Dobrý den, dámy a pánové, srdečně vás vítám na dnešním zasedání. Máte, prosím, poznámky k pořadu jednání? Nikoliv. Za druhé, bych eh, chtěl udělat dvě poznámky. První poznámka je následující. Již jsme hovořili o tom, že v následujícím roce naše zasedání budeme muset skutečně zaredukovat na půl dne dnes eh, nebo ve čtvrtek na půl dne Eh, to znamená, že eh, však by bylo lepší, eh, kdybychom termíny našich schůzek se píš spojili. Já doufám, že se to podaří zorganizovat a Měli bychom se na to podívat ještě z hlediska určitého z propojení termínů schůzek. Jistě by bylo vhodné eh, pracovat eh, určitou dobu zde a pak eh, v našich okrcích uvidíme, jestli se to technicky dá udělat především v rámci rozdělování termínů schůzí výboru. Dále výsledek voleb. Egyptě. I přes několikere vypočítání eh, získal většinu prezident muslimského bratrstva. Pravděpodobně však vojenská rada zneužila této situace, aby eh, omezila kompetence eh, prezidenta. Uvidíme, zda to bude mít eh, ještě kontroverzní dopad. Myslím si však, že je pozitivní to, co prezident eh, prohlásil, že je zástupcem všech egyptianů a také se zmínil o právech křesťanů, eh, muslimské bratrstvo bude respektovat všechna práva, práva menšin, jsou důležitá. Musíme zajistit to, aby se společnost v Egyptě nerozdělovala, aby nedocházelo k závažným dramatickým událostem. Máte k tomu, prosím, poznámky? Nikoliv. A dostáváme se otázkám o Kubě. Jde o současnou situaci na Kubě a pokračující represe kubánského režimu vůči organizaci Ženy v Bílém. Možná, že náš kolega Tomáš Kaminsky by mohl poskytnout krátký úvod do této písemné otázky na adresu komise. Děkuji, pane předsedo. Honorable members. Pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem rád, že mohu řešit se řešit tuto otázku, která je pro nás velice důležitá v souvislosti s lidskými právy na Kubě. Moje otázka na eh, Catherine Ashton se týká především represím proti dámám v bílém, protože tyto ženy stále ještě bojují za svobodu svých manželů, eh, bratrů a synů. Někteří z nich jsou ve vězemí a byli tam byti a také byl zabaven jejich majetek. Proto proto bychom na základě této skutečnosti měli přemýšlet o naší politice vůči Havaně. Nyní zvažme několik skutečností. EU je největším obchodním partnerem Kuby, který se týká jedné třetiny obchodu a téměř poloviny přímých investic. Téměř polovina turistů na Kubě přichází z EU a právě proto by Kuba s námi také měla počítat. A nemělo by být překvapením, že my jako Unie demokratických států si vážíme svobody nade vše. Je to náš nejvyšší statek. A přestože my tvrdíme, že jedním z našich hlavních cílů v oblasti vnější činnosti je posílení demokracie a obhajoba lidských práv, pak tady vidíme, že s Kubou eh, v, pro, na, máme stále eh, vztahy jako za normálu, protože toto je sice krásný ostrov, ale co to znamená žít na Kubě? Žít na Kubě znamená žít v chudobě a za stáleho teroru. Od eh, roku 1990 také lidé a děti vyrůstají bez otců a také manželky vyžíva, žijí bez svých manželů. V roce 2009 rada potvrdila své odhodlání, že bude nadále vést dialog s kubánskými orgány a proto já se ptám, kde máme výsledky. Bohužel jsme nepřizpůsobili naši politiku skutečnosti minulosti více než 4 tisíce eh, krátce zatčených osob bylo v roce 2011 a v roce eh, předtím jich byla polovina. A přijde také jednou doba, kdy Kubánci sami budou eh, rozhodovat o svém vlastním osudu. Fidel kdysi hovořil o tom, že historie je je mu nakloněna, ale my musíme říci, že to bude přesně tak, že on, Fidel Castro, pošlapává lidská práva na Kubě půl století, ale historický den přijde, kdy Kubánci znovu získají svou svobodu a ten tento den bude Castro také souzen. A v době zúčtování se nás Kuba také bude ptát, kde jste byli, co jste dělali, když jsme byli ve vězení, když jsme žili v chudobě a byli jsme posíláni do exilu. Kde jste byli vy, když nám byla brána naše důstojnost? A já jsem přesvědčen o tom, že dámy v bílém se budou také ptát, když jste byli vy, když naši synové, manželé a uh, synové byli ve vězeních a byli byti. Z tohoto důvodu musí EU více podporovat uh, kubánské zvězně svědomí a jejich rodinné příslušníky, protože kubánský lid rozhodne o své vlastní transformaci. Já osobně mohu pouze říci, že ti, kteří odmítají e, mír a svobodu pro ostatní, si ji také nezaslouží. A také něco podobného řekl také papež Jan Pavel II. v Polsku. Ten řekl, e, doufejme, že e, osud se v dobré obrátí a to se také brzy stalo. Já také doufám, že brzy takovýto duch také zavane brzy na Kubě. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane kolego. Nyní žádám komisi, tedy službu pro vnější činnost, aby se chopila slova. A jestliže vnější služba neodpoví v příslušné lhůtě, eh, tak může být eh, ústní dotaz vznesen na výboru a to také souvisí s dnešní položenou otázkou. A proto vyzývám eh, vnější službu, službu pro vnější činnost, aby v budoucnosti včas reagovala na položené otázky. A nyní má slovo zástupce či zástupkyně vnější služby. Pan Vizentín. Thank you, Mr. President. Um... Děkuji, pane předsedo. Rád bych odkázal odpovědi, která byla zaslána ctěným poslancům 21. Eh, května. Eh, tam šlo o konkrétní otázky, které byly předloženy v písemné podobě. Eh, Přestože intervence, příspěvek pana poslance byl trošku širší a dotýkal se otázek, které nebyly obsaženy v písemné otázce, tak jestli dovolíte, pane předsedo, chtěl bych předat slovo panu Kalugerovi, který je šéfem divize pro karibskou oblast a ten bude jistě schopen odpovědět trošku důkladněji na otázky, které dnes pan poslanec nadnesl. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych jen znovu potvrdit to, že otázka lidských práv eh, či našich politických vězňů eh, nová dočasné, dočasné zatýkení. A to jsou všechno otázky, které jichž si vysoká zástupkyně velice vědoma a které velice úzce sleduje. A otázka lidských práv a základních svobod, to je jádrem vztahu EU se třetími zeměmi, včetně Kuby. V roku 2008 jsme vedli politický dialog s Kubou během něhož jsme použi- využili veškerých příležitostí, abychom nadnesli tyto otázky, a to detailně, když jsme komunikovali s kubánskými úřady. Také jsme to učinili i na jiných úrovních, na úrovni naší mise v Havaně, a to v, v kontextu, v komunikaci s úřady na Kubě. Naše mise v Havaně také velice úzce sleduje veškeré události, které se vztahují k otázce lidských práv a je v kontaktu se všemi skupinami, které byly začleněny do tohoto procesu, eh, včetně Dan Bílem žen v bílém. Ehm, a mm, jistě, že nemůže ehm, nikomu mm, být dáván přímo mm, ehm, vina za změnu těchto situace, této situace v, vězení, ale politický dialog a neustále naléhání Evropské unie co se týče otázek politických vězňů, toto do jisté míry mělo svůj dopad a možná to přispělo i k propuštění politických vězňů nebo alespoň velké většiny těchto vězňů. A ehm, chci jenom končit tím, že ehm, ehm, řeknu to, co jsem řekl na samém začátku. Otázka lidských práv je eh, popředí našich vztahů eh, s celým světem a všechny země na světě, včetně, tedy se všemi zeměmi na světě, včetně Kuby. Děkuji. Děkuji. Paní Gomez. Pane před, Pane předsedo, chtěla bych se zeptat komise, jestli by nám mohli poskytnout detailnější informaci o kontaktech, které delegace EU udržuje na Kubě s aktivisty kteří mm, bojují v otázce lidských práv, včetně žen bílém. Myslím si, abych eh, že bych opověděla na to, co, eh, na co se ptal pan Kaminský. Já myslím, že Evropská unie tam hovořila a eh, mluvila ve prospěch aktivistů. Právě to byl náš parlament, když jsme poctili eh, ženy Bílém sachrovou cenou. To byl náš způsob, jak vyjádřit hlas Evropské unie. A Ehm, víme, že jsou tu ještě jiné hlasy ehm, mezi Evropským parlamentem a jinými instituty, ale hm, parlament právě hm, přišel s otázkou eh, lidských práv a brali velice vážně. A to tež lze říci um, o eh, kubánských aktivistech, sice žena v bílém. Tedy já bych se chtěla zeptat na toto. Jestli um, v delegaci pro vztahy s Kubou, tedy jestli kontakty s úřady, a já vím, že tyto kontakty mohly vést k osvobození některých vězňů, ale také je to určitý typ aktivní podpory, kterou poskytujeme těmto aktivistům na Kubě. Chtěla bych říci, že v nedávném eh, TLD, které jsme, konferenci, kterou jsme měli v Kodani, naši američtí eh, kolegové eh, hlasitě Um, um, se, se, se uh, zasadili za lidská práva na Kubě, byl to pan Balák a měli jsem možnost s ním vyměnit názory. A on měl pocit, že situace se mění, um, měl pocit, že politika embarga uh, úplně nefungovala, spíš naopak, ale kvůli změnám, ke kterým teď dochází, možná je možné, že Fidel Castro zemře a tady se eh, tedy nálada mění a eh, příležitost pro eh, tyto lidi, lidi kteří obhajují lidská práva, bude velká. Takže si myslím, že to je dobrá možnost, jak se neustále informovat v parlamentu o těchto událostech. A také by bylo dobré udržovat kontakty s aktivisty v oblasti lidských práv na Kubě. Děkuji. Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl připomenout, že Kuba je jedinou zemí v Latinské Americe, kde neexistuje kooperační smlouva s EU. Pane předsedo, dle mého názoru to není chybou Evropské unie. Takže otázka pana Kaminského je otázka, která nás, poslance Evropského parlamentu, skutečně přímo se nás týká lidská práva jsou zde porušováno. Je to základní právo eh, vstupovat a eh, odjíždět z vlastní země. K tomu se Evropská unie musí eh, jasně vyjádřit a nikoliv byrokraticky musíme být konzistentní a také podpořit rozhodnutí Evropského parlamentu. Sacharovova cena byla dána třem disidentům na Kubě ženy v bílém nemohly přijet eh, na předávání cen, což nás neudivovalo. Pane předsedo, já jsem byl předsedou příslušné delegace pro vztahy se eh, Centrální Amerikou, Mexikem a Kubou a vždy jsem se snažil vést rozhovory, dialog eh, s kubánským lidem. Ale pane předsedo, Vzhledem k dialogu kritickému je také důležité to, aby názor parlamentu byl respektován, aby nositelé cen cenu mohli také převzít. Domnívám se tedy, že to je také součást její důstojnosti a respektu, který musí být vyjádřen. Lidská práva musí být chráněna. Nesmíme tedy eh, poukazovat pouze na jednu zem, nebož na všechny země. I to chci zdůraznit a možná, že není přehnané říci, že máme zájem vyslechnout eh, také zástupce, eh, kteří mají obavy o lidská práva eh, vězňů v USA. Přitom však základní právo odcestovat a vrátit se do vlastní země je právo, které musíme také aplikovat v souvislosti s rozhodnutím EP stanovit nositelé ceny. Já bych si přála, aby tyto vztahy byly normalizovány ale kubánské úřady musí rovněž udělat kroky správnou eh, eh, správným směrem. V poslední době jsme vedli mnohé diskuze o tom, zda eh, společné stanovisko s radou má být změněno v tomto smyslu či ne, ale myslím si, že skutečný důkaz pokroku na této cestě by bylo to, aby například dámy v bílém mohli volně cestovat a převzít Sacharovou cenu Evropského parlamentu. Vývoj na Kubě a otázka toho, zda eh, se mají snažit o čínský nebo větnamský model, je otázka, kde vidíme určitý vývoj ale domnívám se a trvám na tom, že ti lidé, kteří eh, bojovali o svou svobodu, musí mít základní právo odcestovat eh, ze své země a zase se vrátit. Dovolte i mě udělat krátkou poznámku. Chtěl bych je nejdříve upozornit na to, co říkal kolega Salafranka. Měli bychom skutečně se pokusit eh, předat Sacharovovu cenu buď zde nebo na Kubě a za aktivní doby Fidela Castra jsem byl eh, zván často na Kubu. Vždy jsem to odmítal, dokud eh, tato cena nebude předána. Myslím si, že by bylo vhodné pokusit se o předání ještě jednou. Vždyť eh, podobný vývoj jsme viděli také v souvislosti se Suti, která převzala Nobelovu cenu nyní a možná, že bychom s předsedou parlamentu mohli o tom eh, pohovořit, eh, jak postupovat a zda se tedy nepokusit o předání ceny, která byla takto stanovena. Můžeme se také zeptat eh, služby pro vnější službu, zda nám může pomoci eh, a eh, jistě byste mohli také vysvětlit, co myslíte tou větou v oficiálním odpovědi. to continue to make progress towards full respect of all political and civil rights for the Cuban people. Uh, could you tell us? Můžete nám říci, kde je nyní ten pokrok a kde došlo ke konzolidaci. Máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pokud se týče souvislosti ve vztahu k mírové opozici na Kubě, tak tady mohu říci, že naše zastoupení udržuje s opozicí di- dobrý živý dialog. Lidé se obracejí na zastoupení a prostřednictvím delegace předávají své vzkazy a informace. My také jsme aktivní a naši pracovníci ze zastoupení chodí a hovoří s členy mírové opozice. Zastoupení společně s dalšími velvyslanectvími v Havaně se zúčastní pracovní skupiny pro lidská práva, která nejenom udržuje vztahy s disidenty, ale také pravidelně zve hosty na pracovní zasedání. Tak aby tam se spolu mohli diskutovat o závažných tématech. Zvláštní akce týkající se disidentů. Tyto bychom měli vidět v souvislosti s celou EU, nejenom ve vztahu k vnější a také s zastoupením, protože tady se provádějí různé akce a buď je to celá EU, anebo jednotlivé členské státy mají různé kanály a příležitosti, jak dosahovat výsledků, zatímco také berou na vědomí samozřejmě bezpečnost jednotlivých občanů. Pak se tady dále hovořilo o dohodě s Kubou. Jedn, dohoda s Kubou žádná neexistuje, to je jedna země na světě, jedna z mála zemí na světě, se kterou žádná dohoda neexistuje naše vztahy s Kubou jsou založeny na společné pozici v současné době se diskutuje o tom, zdali společné stanovisko má být zachováno a nebo má být někdy nahrazeno dohodou. Toto je debata, která již několik let je vedena v radě a zde mají na to členské státy e, různé názory, e, ani ne 50 na 50, jsou tady prostě různé názory. Všichni známe celkový cíl, což je podpora lidských práv a demokracie na Kubě. my se našimi činy snažíme co nejlépe tohoto cíle dosáhnout. A společné stanovisko je nejlepším nástrojem pro tuto dosažení tohoto dohodu, to si myslí někteří, někteří další si zase myslí, že nejlépe lze naplnit tento cíl společnou dohodou, po, tak jak například jsou to dohody, které má EU s třetími zeměmi, které vš, údajně by byly tedy lepší možností, jak dosáhnout tohoto cíle. Uh, vztahy s parlamentem. Před několika dny jsme se zúčastnili Eh, zasedání eh, delegace se Střední Amerikou, včetně tedy Kuby a tady došlo k dohodě, že obě dvě strany by spolu měly hovořit a zdá se, že by tady byla příležitost, že i Evropský parlament by byl zapojen do určitých kontaktů s eh, kubánským parlamentem a bylo přislíbeno, že kubánský velvyslanec toto v Kub, na Kubě v Havaně vyřídí. A já si říkám, zdali bychom takto nemohli také udělit Sacharovovu cenu několika příjemcům, tedy na Kubě, kteří nemohli kterým nemohla být cena předána osobně. A na závěr poslední otázka, to byla otázka týkající se dalšího pokroku. My jsme přesvědčeni o tom, že dnešní situace na Kubě zdaleka není perfektní, ale určitě je jiná než před několika lety. Můžeme diskutovat o tom, zdali rozdíl mezi těmi situacemi je velký nebo malý, ale velký počet politických vězňů byl propuštěn ze jakýchkoliv podmínek a to znamená přece jenom určitou změnu. A právě proto chceme apelovat na, politic, na politické síly na Kubě, aby respektovali všechny lidská práva a také propustili všechny politické vězně. Děkuji vám. pane předsedo. Chtěl jsem vám jenom sdělit, že Pane předsedo, že jsem byl docela uspokojen odpovědí, kterou jsem obdržel od z, z, z úřadu vysokého zástupkyně. A promiňte, že to musím říct, ale e, pokud, pokud nezaslechli poslední poznámku, která se týká kontaktu s takzvanými kubanský, kubánským parlamentem. Vážení přátelé, on, e, žádná taková věc na Kubě neexistuje jako parlament. To je grémium, které bylo e, jmenováno komunistickým režimem, takže pokud chceme, aby se s námi zacházelo důstojně, jako s Evropským parlamentem, zvoleným občany Evropy, pak eh, si nemůžeme dovolit eh, navazovat nějaké oficiální kontakty s institucí, která vlastně není žádným parlamentem, eh, která je pouze grémiem, které bylo jmenováno diktátorem. A mm, plně chápu, že musíme být zaangažováni do dialogu s úřady na Kubě. Stejně tak, jako musíme nějakým způsobem vycházet nebo komunikovat s teroristy nebo s zločinci, kteří berou mm, rukojmí, to chápu, ale prosím, eh, neříkejte mi, že musíme být začleněni eh, v, tomto, v těchto kontaktech mm, s parlamentem, který žádným parlamentem není. Takže druhá má poznámka, kterou bych chtěl závěrem učinit. Chtěl jsem vám pouze sdělit, že Ehm, mně skutečně leží na srdci to, že otázka, kubánská otázka by mohla tady být brána v parlamentu jako eh, otázka eh, levice-pravice. Já si nemyslím, že by to s tím mělo se takto zacházet, protože já sleduji situaci na Kubě eh, velice pečlivě a vím, že vězni na Kubě jsou eh, všech, ze všech možných různých ideologických pozadí. Jsou to komunisté, kteří sedí ve vězení, křesťané, kteří sedí ve vězení, jsou tam liberálové ve vězeních a jsou tam i slušní lidé, kteří eh, eh, nevyznávají žádné politické názory. Jsou to slušní lidé, kteří byli jenom tak uvězněni. Který chci vám říct, že si myslím, že hm, bojovat za Kubu znamená bojovat za skutečnou demokracii. A tak chtěl jsem to říct, protože eh, mám mnoho, měl jsem mnoho kontaktů s kubánskými disidenty. Co je zarážející eh, v této souvislosti, je to, že tito lidé hluboce věří v Evropskou unii. Myslím, že jsou více eh, přesvědčeni o tom, že Evropská unie je skutečným přítelem Kuby než Spojené státy. Takže si myslím, že bychom měli mít na paměti to, že tito lidé ze všech možných politických pozadí, kteří teď sedí ve vězení, eh, věří v naše společenství hodnot a eh, doufám, že naše společenství hodnot Evropská unie eh, napomůže kubánským lidem, aby si znovu získali svou svobodu, kterou si zaslouží. Děkuji. Ano. Tak, tím jsme tento bod uzavřeli, tak ještě paní Sala Panka. Gracias, señor presidente. Eh, como he tenido oportunidad de decir en mi intervención anterior, siempre Cedo, děkuji. Jak bylo na začátku řečeno, já jsem vždy byl přesvědčen o tom, že je nezbytné, abychom našli kontaktního partnera v této zemi ve vládě, ale také v občanské společnosti. A teď je důležité, um, aby EAD také pochopil, že jakékoliv změny nebo jakýkoliv pokrok, který je učiněn ve vztazích má, musí, musí být eh, viděn ve eh, eh, vztahu k udělování Sacharovy ceny. My jsme demokratickou institucí, mm, my se bezvýhradně zasazujeme za lidská práva a Evropský parlament mm, musí, jeho hlas musí být slyšen jako instituce, která je legitimní, jako instituce, která mm, demokraticky, exekutivně může Evropu řídit, ale jako instituce, která také má co mluvit v otázce asociační dohody od momentu, kdy vstoupila platnost Lisabon Lisabonská dohoda. Tedy náš hlas by měl být vyslyšen, e, musí to být e, nějaká forma, která nám umožní to, abychom dostali naší roli, jak jsem to na začátku řekl, e, to je teď třeba otázka zvláštního vyslance pro lidská práva. Toto by mohlo být Eh, naplnění minimálních standardů, eh, tak aby se učinili pokroky v této zemi. Děkuji. Děkuji, ano, to bychom měli udělat a pak bychom měli také zjistit, který z nositelů Sacharovoj ceny neměl možnost ji přijmout. Dále Možná, že by bylo také vhodné použít eh, společné stanovisko. Eh, když eh, se jedná o smlouvu, pak Evropský parlament musí úmluvu také aplikovat a to tež se týká společného stanoviska. Mm, I to bychom si měli trošku objasnit, jak postupovat v takovýchto případech, jak Eh, to vypadá s formální parlamentní kontrolou, je-li eh, tato znemožněna na základě společného stanoviska zcela jistě je nutné dojít určitému rozhodnutí. Mohlo by to eh, však také vést k tomu, že takovéto společné stanovisko nebude přijato a jistě by bylo vhodné o tom vést obecnou debatu nebo rozhovor s radou či komisí, abychom zjistili, zda i v jiných případech eh, toto platí. Možná, že bychom takto mohli eh, prosazovat naše práva. Bod čtyři. Výměna názoru o situaci v Libii s eh, Alexandrem Lambsdorffem, který je šéfem EU Election Assessment Team, byl zástupcem evropských pozorovatelů při volbách a musíme se podívat eh, také na to, že ta eh, výkonná agentura byla agentura OSN. Je to libýský asistenční projekt, do kterého jsme byli také zapojeni a pana Burašagora jsme měli na návštěvě přednedávnem. Možná, že pan kolega Graf Lambsdorff nás může informovat o posledním stavu situace. Z logistických důvodů vše bylo také přesunuto na 7.7. Děkuji. Rád vás budu informovat, a to v angličtině. Abyste kolegové chápali, kde se země právě nalézá, tak tady musíme pomyslet na to, že Tripolis padl teprve ke konci srpna 2011, zatímco volby se mají konat 7. Eh, července. To znamená, že tady máme eh, necelý rok mezi pádem Tripolisu a prvními volbami. To je mimořádně krátké období a já se domnívám, podíváme-li se dnes na situaci v Libii, pak musíme vidět, že přestože všude existují potíže, tak se spíše eh, dočkal Libie pozitivního vývoje z hlediska volebního postupu. Vlastně tady neexistují žádní prostředníci, kteří by diskreditovali volební proces a nebo by si přáli, aby tento volební proces nebyl úspěšný. Je to zcela naopak. Jde všem o úspěšné volby. Termín voleb byl stanoven Původně to bylo 16. června, ale vzhledem k právním a logistickým důvodům nebylo možno tento, tento termín dodržet a z největší pravděpodobností volby se 7.7. konat budou. Čeho se budou budou volby konat. Má být eh, nahrazena předběžná či prozatímní eh, národní rada a má vzniknout takzvaný Národní kongres. Jedná se tedy o parlamentní volby. Ten, ten, tato obecná rada potom jmenuje ústavní výbor, který se bude skládat ze 60 mužů a žen, kteří navrhnou, zpracují pracovní ústavu pro zemi. To znamená za kratší dobu než jeden rok Eh, budou volby, kde bude také navržena eh, ústava a také je zde tedy, jak již jsem řekla, velká vůle, aby volby byly úspěšné. Co se dělá na přípravu na volby? To znamená, tři z pěti občanů se registrovali k volbám, to je velice úspěšný vývoj situace. Volební kampaň byla zahájena 18. června a ale my všichni politici víme, jak to eh, je složité eh, dělat volební kampaň, ale ty, tyto strany začaly teprve teprve fungovat před krátkou dobou. Všechny tyto země, eh, strany eh, byly nezákonné a proto museli začít úplně od nuly. Museli si najmout lidi, mít tedy pracovníky a to znamená, že také se tady vyvíjí nové strany a nová platforma. To znamená, že volební kampaň ještě není v pořádném tempu a my se domníváme, že intenzivní bude těsně před volbami jednotlivé strany, se kterými jsem hovořil, je tady 142 stran celkově. 142 stran, to je opravdu pořádné číslo ale jsou tady určité strany, které eh, mají větší vyhlídky u voleb a je také pozoruhodné, že platformy jsou si velice podobné, tak jak jsme to doposud analyzovali a rozhodnutí voliče, volič se bude víceméně rozhodovat podle eh, tématu například eh, na rozdělení země na západ a na východ. A například Eh, jde o to, aby tady nebylo toto rozdělení a takto se budou také eh, lidé rozhodovat, jak, eh, kde stáli zástupci stran v průběhu revoluce, jak spolehlivé jsou vedoucí těchto stran. Všechny tyto věci budou pravděpodobně důležitější než evropská politická filozofie tak například, že se vytváří určité politické rodiny, tak jak to známe v Evropě. Pokud se týče bezpečnostní situace v zemi, tak tady v této oblasti je to stále velice složité. Ústřední vláda neovládá území, celkové území Libie. Nadále jsme konzortováni s místními milicemi, které kontrolují, ovládají své příslušné území. Obyvatelé těchto území eh, často nemají námitky proti těmto milicím, protože ti jim nabízí eh, základní fungující struktury což je často dobrá věc, ale z dlouhodobého hlediska a z politického hlediska bude rozhodující pro národní orgány, aby si získali monopolní moc. Stát se o to snaží tak, že vytváří vrcholný bezpečnostní výbor. Tento výbor je trošku taková záhada. Původně tento výbor měl 110 tisíc členů, já jsem potom slyšel o 60 tisíci lidích a potom 5 tisících chodí do práce. To znamená, že přesně nevíme, kolik lidí opravdu e, funguje jako bezpečnostní služba, také funguje národní policie, která má národní strukturu, ale je relativně slabá ve srovnání s touto bezpečnostní službou a také s milicí a další eh, um, úkolem bude také za integrace eh, bývalých revolučních vůdců a to bude souviset také se sociálním rozvojem, protože vzhledem k těžbě ropy eh, Kadáfiho systém také eh, podporoval eh, veřejnost. Lidé měli tři, čtyři zaměstnání, samozřejmě do všech nechodili, ale byli za ně placeni a e, příjmy z těžby ropy nadále budou existovat a z e, populace je 40% mladší 18 let. A takže se ukáže, e, že bude důležité vytvářet důstojná a dobrá pracovní místa. Narušení volebního procesu se neočeká, neočekává. Jakákoliv destabilizace na národní úrovni se neočekává, ale jsou tady takové eh, taková ohniska nepokojů. Jedno toto hosní, Hodisko je na východě federální hnutí, které chce, aby země se rozdělila na tři části, jako tomu bylo v minulosti. Také již předložili určitý protest, ale v Bengázi se ukazuje, že oni jsou v menšině, ale potom tady jsou také salafisté a jejich demonstrace Oni se také především nalezejí na východě ve městě Darna a také oni zahájili protesty v Bengázi a byli potlačeni stejně tak jako v Tripolisu a vzhledem k tomu federalismus ani fe, e, e, salafismus nepovažujeme za dostatečně šulný, silný, aby likvidoval či vykojil tento proces. To, co tady říkám, je pouze Eh, předběžné hodnocení, protože v zemi se od roku 1965 žádné volby nekonaly, takže uvidíme, jak se situace bude vyvíjet. Na závěr dvě věci. Ta Obyvatelstvo již mělo dvě úspěšné místní volby v Bengázi a v Mizerátě, ale terminologie demi, demokracii je vlastně tuto, demokraci- tuto terminologii lidé neznají, když hovoříte o stranách, o tom, jak se koná stranická politická práce, tak to je pro lidi úplně nová věc. To znamená, že tyto volby jsou na začátku procesu a není to konec procesu. A za druhé, Cuisine and Term, jak víte, tak já jsem šéfem hodnotícího volebního týmu a z bezpečnostního e, důvodu my jsme se rozhodli, že nevyšleme celkovou pozorovatelskou e, misi, ale je to hodnotící mise vedená evropským poslancem, je to něco úplně nového, máme 21 expertů po celé zemi a v Tripolisu máme e, ten základní tým. A to je jiná situace, než když míváme eh, si mise pozorovatelů. Ale vzhledem k eh, známu této země jsme se rozhodli jít tuto cestou tak, aby Evropská unie byla dostatečně viditelná a tak, abychom také ukázali našim partnerům v Libii, že je hodláme v tom na jejich cestě podporovat. Děkuji vám. Děkuji, jenom bych ráda poděkovala Alexandru Lamsdorfovi za mm, velice dobré informace, které nám poskytl. To, co říkal se eh, zcela kryje s eh, mým, mým vlastními pozorováními situace, nesnad tak soustředěno na volby, protože to je jeho eh, kompetence, ale spíše takový širší obraz o situaci. Chtěla jsem pouze říct, že za prvé, je to tak. Všichni chápou, že tyto volby jsou velice důležité, protože umožní vytvoření eh, tohoto zvoleného orgánu, eh, který pak bude jmenovat mm, eh, výbor, který rozpracuje ústavu, ale také je to příležitost, aby mm, vláda měla kompetence a mm, legitimnost. Takže nikdo, s kterými jsem hovořila, neměl zájem na bojkotování voleb. A všichni chápou, že toto je skutečně klíčová věc pro budoucnost Libie. A setkala jsem se s tou malou skupinkou, o které Aleksandr hovořil, která lokálně se zasazovala za federalismus. Pan Ahmed Zusi informován, to je ten, kterému jsme dali Sacharovou cenu minulý rok. Pokud ta čísla e, to souhlasí, e, já jsem se setkala ještě s dalšími lidmi v v minulém měsíci a v, během svých kontaktů s lidmi v Bengázi e, mi tito lidé řekli, e, že lidé e, jsou velmi pozitivní a myslí si, že Bengázi by mělo dostat správnou váhu a mělo by se jí věnovat více pozornost, protože byla tato oblast zanedbávána v dobách Karafiho. A tito lidé si opravdu myslí, že tato skupina, která zde působí, je zcela marginální a neodráží názory lidí, kteří žijí v Bengázi. Uh, a při setkání, která jsem měla, musím říct, že Tady v Libii existuje určitý islámský trend, tendence, to je to, co říkal Alexandr. Salab Fiste, muslimské bratrstvo zde působí, tady přišla inspirace podnět z Egypta, ale nic takového, co by mohlo být eh, eh, záminkou nějakého hm, hnutí, které by působilo proti a vím, lidé, s kterými se setká Bengázi, jim toto nepodporují. Takže této otázce rozdělení západ-východ to není podle mě zase tak velká záležitost. Pak ještě jsem chtěla říct něco o celkové bezpečnostní situaci. Jak řekl Aleksandr, situace je opravdu eh, nepříliš dobrá, protože, jak poznamenal ústřední vláda, nemá pod kontrolou celé území, ale to nemá nikdo. Nikdo vlastně toto nemá pod kontrolou. Za prvé, část tohoto území, velká část je poušť. A tam, kde je obyvatelstvo, hlavní centra. Tam je klid, ale jsou tam takové ostrůvky, no, jsou vojenské jednotky, eh, tam se chtějí bojovat proti stálému režimu, ale sami bojují tedy se zbraněmi a chtěla jsem k tomu říct, že tady eh, nemáme žádné půdky nebo takové hm, protesty, jako jsme měli eh, v Iránu, v Afganistánu. Toto jsou takové lokalizované násilí. Zrovna z minulého týdne jsem slyšela četla o stovce lidí, kteří byli zabiti v boji mezi Zintam a kmenem Mešajše, ale to jsou spíše místně, e, místní kmenové půdky a má to hodně co dočinění s minulým vývojem. Skutečností, že Karáfiho režim vlastně tady e, to rozdělil a vlastně dal podnět ke všem těmto problémům. A docházím k závěru, velká oblast, kde, bychom, kde bychom to mohlo vypadat jinak do budoucna. Ehm, tady se, eh, jsou úsilí, která se zaměřují na národní usmíření, tak aby bylo překonány tyto, ehm, ne, tyto boje mezi jednotlivými kmeny. Minule, když jsem tam byla, tak to na mě udělalo veliký dojem. Setkala jsem se asi Viděla jsem ty nejtragičtější eh, konflikty a to byl konflikt mezi eh, lidmi z Mizorata a mm, Tavorga. Tavorg to bylo město, eh, které, mm, v kterém žil jeden ze synů Kadafiho, on bombo, mm, házel bomby na Mizerát byl tam starý konflikt, ale teď tito lidé, toto město bylo téměř vymazáno a tito lidé jsou roztroušeni v různých uprchlických táborech po celé Libii. Setkala jsem se, tedy po tři hodiny jsem mluvila s uprchlíky, Um, v Tripoli. Um, je to skutečně smutné, protože lidé jsou oběti války, um, také eh, obyvatelé Mizura, to jsou oběti války a tam se odehrály strašné zločiny, které jako eh, násilování žen a to bylo právě eh, mezi obyvatelstvem Tavarga. To je oblast, která bude vyžadovat veliké úsilí při vedení dialogu, ale toto musí být také založeno na spravedlnosti a opět to je další oblast, pokud budeme chtít eh, být nápomocní eh, a chceme pomoci libyskému národu, eh, tak musíme pomoci při reformě soudního systému. A tady už bude problém s ICC. Chtěla jsem ještě na závěr říct si toto. Mám dojem, že naštěstí teď máme tam velislance um, od května a byla jsem potěšena, když jsem viděla práci, kterou odvádí, ale e, je e, zapotřebí ještě intenzivnější koordinace. Za prvé, e, tam musí být personál k dispozici a ten nemá. A pak musí odvést lepší práci takové koordinační centrum v Bruselu a sice vnější služby a komise. Musíme zmobilizovat komisi, aby si odvedla práci, o které komise ví, že ji musí udělat peníze. A tato koordinace a tady skončím, eh, ta, eh, ta se musí rozšířit na koordinaci mezi členskými státy. Mimochodem jsem rozdala zprávu kolegům, který, které to zajímá. To jsou eh, informace, které jsem pozbírala během poslední návštěvy. A mohu říct, že toto. Myslím si, že externí služby si musí odvést svou práci, co se týče skoordinování jednotlivých členských států. Jsou to nebezpečné doby. Členské státy se pokoušejí vlastně uh, se vrátit ke své staré práci. E, Francie e, se snažila e, prodat Kadáfimu nějaké jaderné zařízení, Berlusconi, tam byla otázka migrace a podobně. Já si myslím, že to, byla ta, to byly ty úvahy a oni se snaží vracet k těmto rámcovým dohodám. A nedávno mi bylo řečeno, že libijské úřady řekli, co co, co, co to má znamenat s tou eh, bezpečností na hranicích? Eh, eh, oni, Ev, Evropané přijdou z, přijde pár návrhů se členských států, z Evropské unie. Já si myslím, že bychom měli požádat paní Ashton, aby eh, nebyla tak opatrná, aby se nezdráhala a opravdu odvedla svou práci při koordinaci eh, aktivit jednotlivých členských států. Děkuji. Mikrofon, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poblahopřát panu Lambsdorfovi a také mu děkuji za informace, které nám předložil ohledně nastávajících voleb v Libii. Chtěl bych eh, sám eh, také poděkovat za to, že podnikl tuto hodnotící cestu, aby Evropské unii předal informace z první ruky o demografickém vývoji v této zemi. Také předseda prozatímní rady byl přítomen, také zástupci ministerstev Mm, slyšeli jsme také další poznámky o bezpečnostní situaci, o nedostacích eh, v otázce institucí. A v této souvislosti je nám tedy jasné, že volební proces s tak slabými institucemi je obtížný, ale musí se v tom pokračovat. Měl bych otázku na pana Lambsdorfa. Vy jste se zmínil o tom, že v pozorovací misi hrají určitou roli především orgány OSN. Máte nějaké informace o prostředcích, které budou mobilizovány pro doprovod těchto voleb? Je zde také organizace pro spolupráci eh, mezi arabskými zeměmi, Arabská liga a podobně. Jakou roli hrají média v tomto procesu? A další otázka, jak jsou financovány politické strany v této zemi? Je jich skoro 50, a jak jste říkal, kde berou své prostředky pro volební boj? Děkuji. Pan Tenok, děkuji, pane předsedo. Já jsem rád za informace od Alexandra. Nedávno také jsme dostali informace od zástupce premiéra ale já od té doby únosu člověka z ICC, tak jsem trošku rezervovaný. Potom je tady otázka šarie, která by byla součástí ústavy a potom také proces Salfa kadáfiho a také otázka tolika zvěrstev a také otázka toho, jak budou řešit například kmenové záležitosti. Potom je tady velký bezpečnostní proces na jihu, tam, kde byli také nájemní vojáci, eh, kteří jsou nyní v rukách Tuaregu a tak dále. A potom tady máme oblast Sahelu, která se stala nebezpečnou za eh, oblastí. Také mě znepokojuje síla salafistů, nebo podíváme-li se na to, co se děje v Egyptě a potom eh, se zdá, že některé síly vůbec nejsou brány v potaz. Já se domnívám, že federalismus by také reflektoval velké eh, historické rozdělení z minulosti. Ale potom ještě tady mám další otázku. Eh, sehrává tady také určitou roli bývalá královská rodina. Já jsem se sešel s jedním princem v Londýně, která velice chtěla své zemi pomoci. Mě by zajímalo, zdali, víte, zdali tato rodina se chce vrátit, jako v Afganistánu. Také došlo k pádu ceny ropy, což má také dopad na vládu a také na ekonomiku. Jak to vypadá vůbec s cenami ropy? Nebudou potřeba, nebude zapotřebí také, aby finančně se těžba ropy podporovala? Děkuji, děkuji, pane předsedo. Mám velice krátkou otázku na pana Lamsterfa. V mnoha nových demokraciích politické nadace nebo think tanky z Evropské unie nebo z USA sehrávaly důležitou roli. V Egyptě bylo hodně Problému s prací eh, a činností takovýchto nadací. Mě by zajímalo, co současná vláda a hlavní politické síly si myslí o takovýchto nadacích či syntencích, které pracují pro demokracii a také pro další vzdělávání lidí a voličů. Děkuji vám. Já mám také ještě jednu otázku. Chci se zeptat Alexandra, zdali něco ví o financování volebního boje. My víme, že Katar a Saudská Arábie také podporovali volby v Egyptě. Hovoří se o mnoha milionech euro pro salafisty. Katar a Saudská Arábie aktivně podporuje části syrské opozice. Existuje třeba v Libii podobná strategie? Máš slovo, prosím. Děkuji. Takže děkuji za tyto otázky. Interesse. Děkuji vám také za velký zájem, který jste projevili. Chtěl bych začít tak. On um, mi, abych začal otázkou naší misí. A to je také trošku propojeno otázkou eh, think tanku a jiných nevládních organizací, které jsou aktivní v této zemi. Eh, bude vyslána mise z eh, Kata Center, také mise z ARIS, to je mm, britská instituce a pak velmi silná přítomnost Národní demokratického, Národního demokratického institutu. NDI už je v místě mm, od září minulého roku a to je pozoruhodné. Pracují tam primárně e, s místními pozorovacími organizacemi, což je velice užitečné, ale také spolupracují s politickými stranami. A Eh, nebudou posílat nějakou misi, která by to pozorovala, eh, eh, protože ti zase dělají jiné věci. Ti tam jsou domácí pozorovatele, kteří velmi intenzivně působí. Očekávám, že Africká unie, Arabská liga se objeví také. Byl jsem překvapen, že dosud se neobjevili krátce před začátkem voleb a protože je to takový náš zvyk spolupracovat s těmito misemi, tak velmi my je budeme informovat o tom, eh, co jsme zjistili, tak aby bylo možné vypracovat posouzení situace, která je, bude, pak analýza bude založena na eh, zdrojích, eh, které získaly nejrůznější mise. Je to zvláště důležité, aby všechny tyto mise ne, ne každá mise může mít 100, 150 lidí a nemůže být všichni přítomní v celé zemi, to je prostě nemožné. A to mě přivádí k druhému bodu, tomu, co říkal Charles. Vy jste uh, uh, Moje, moje prezentace tady se vztahuje pouze k této otázce. Já jsem strávil tam pár dní, vrátil jsem se ve sobotu večer. Situace, jak jsem mi tady nastínil, to je popis mm, věcí, jak se teď vyvinuly a je to předběžné, velmi předběžné posouzení. Uh, celého, kudy by se mohl volební proces v příštích týdnech ubírat. Je to země, která se vymaňuje, vynořuje z noční můry, která trvala desetiletí, co se týče politických nových struktur. Takže mm, jestli bychom měli být ostražití nebo ne, to vždycky je dobré být opatrný, ale já jsem z regionu v Německu, kde taky nejsme strašně optimističtí. Takže to... Takže toto jsem chtěl eh, říct. Charles, je tvá otázka týkající se eh, Royals. Polská eh, rodina, ano, um, oni nebyli zmíněni. Já jsem nezaznamenal, že by tady byla vedena diskuse o tom, že by se královská rodina měla vrátit. To neznamená, že někteří lidé o tom nepřemýšlejí, ale Nebyl jsem schopen to zaznamenat. Nemyslím si, že to je relevantní faktor v politické diskusi. Pa, pa, klesající cena ropy, ano, 90 eh, dolarů. Obecně řečeno má země rezervy, které jsou dosti velké na to, aby se to udrželo, i když to bude třeba 90-70 dolarů. Eh, to by neměl být problém eh, Ehm, ale to asi nebudou potřebovat peníze, ale co budou jistě potřebovat, budou se zajímat o konstruktivní pomoc, ehm, která bude brát v úvahu národní svrchovanost Libie, která bude brát v úvahu to, že to je libijský proces v tomto přechodu z oné noční můry eh, k slušnému politickému systému. A to je teď zapotřebí. Nemyslím si, že peníze budou velikou ehm, záležitostí. Pak další otázka. Říká se, že Ehm, se tady financují určité skupiny z jiných ehm, zemí. My se dosud nebyla schopna potvrdit ehm, tyto informace, ta tam působí teprve 10 dní, možná 4, 4 týdny, tedy, nebo 2 týdny, pardon. Ale financování, kampaně, to je něco, na co se podíváme. Je tady zajímavá věc, bude vypracován audit, naše politi- všechny politické strany budou muset předložit své účty, tak aby bylo možné udělat audit po volbách uvidíme, jak efektivní bude tento nástroj a jak spolehlivý, ale zatím nemohu říct, že by byl schopen potvrdit, že by mohl potvrdit některé z těchto věcí. A konečně, a to je zase to, co říkal Charles, šaria a ústava ještě, a vliv islamistů. Dovolte mi, abych eh, řekl jednu věc. Objasnili, Libie je tradiční společností. Není to extremistická společnost, je to tradiční islámská společnost. Lidé eh, hodnotí eh, tyto tradice a jsou tady mezi politickými skupinami diskuze o tom, jak by se mělo interpretovat ústava. Nikdo, s kým jsem mluvil, není proti šarii a neříká, že je to zdrojem islámského zákona. Ovšem, to je základ. A tady můžete na něm postavit různé domy na stejném základě. A interpretace toho, jak oni chápou islámský zákon, to je součást celého tohoto volebního e, procesu. A já myslím, že to je jasná věc. Charles, to, co si na konci, na konci říkal e, v oblasti na jihu, nedostatek eh, kontroly. Eh, ano, to jsou otázky, na které se budeme muset podívat v kontextu volebního procesu. Určitě to způsobilo určité problémy, ale to je hlavně politická otázka. Co uděláme s, s, Magreb, eh, s tím, že se objeví tam Magreb nebo Al-Qaida, jak zhodnotíme celou situaci na jihu. To musíme prodiskutovat v politickém kontextu. A poslední bod. Také to má co dočinění s Charlesy, s tím, co si říkal. Určité skupiny obyvatel se obávají toho, že budou vyčleněny eh, z nového eh, reprezentace v Národním kongresu nového zastoupení Národního kongresu. Libie si zvolila zvláštní volební systém, který je velice komplikovaný. Je to takový mix proporčního, poměrného a většinového eh, systému. Takže máte seznamy eh, stran a máte individuální um, kandidáty. V některých volebních okrscích eh, lidé budou mít vlastně dva hlasy. V Německu jsme měli ten systém 60 let a většina lidí pořád ještě pořádně nepochopila, který z nich je důležitější, ta forma. Um, ale Doufáme, a nevím, jestli to tak dopadne, ale doufáme, že vzhledem ke komplexnosti celého systému, není to jednotné, některé mají pouze poměrný a některé pouze většinový volební systém. A určité menšinové skupiny už mají zaručené místa, e, e, takže zase jiné menšiny, ty jenom doufají, že tento komplikovaný volební systém eh, přinese takové výsledky, že eh, pak budou také zastoupeni. Eh, děkuji vám. Mm, děkuji vám. Myslím si, že tato otázka financování ta by měla být z, diskutována. Tady se zatím skrývá široká strategie. To by jistě mohlo být podnětem veřejné diskuse o tom. Eh, byl tady premiér Katary, který vysvětloval, jak to funguje, ale mám dojem, že je tady taková dvojí agenda kolem toho. A o tom bychom měli popřemýšlet. Myslím, Alexandře, že bychom také měli říct něco o demokracii. Ano, chtěl jsem pod ostatním ještě informovat kolegy o tom, že jsme o tom mluvili a jsem rád, že mohu říct, že to mohu podat písané podobě, rozdám to. Minulý týden jsem byl ještě v Libii, eh, kdy stanovy byly schváleny. Nejdůležitější otázka pro tento výbor je, aby se zaručila politicky rovnovážná zastoupení parlamentu a mm, v dalších grémích a myslím si, že jsme dosáhli tohoto cíle tím, že jsme zajistili devět míst pro členy Evropského parlamentu eh, v Board of Governors. To je velice důležité, není tady jiná struktura, takže to není jenom čistě institucionální zastoupení, ale bude to i politická reprezentace. Myslím si, že eh, pro eh, instituci, která se zabývá demokracií, je to velice důležité. A myslím si, že bychom na konferenci předsedů měli nastartovat celý proces toho a zvážit, jak by, tento, jak by to mělo vypadat, toto zastoupení. To by pomohlo. Děkuji. Myslím, že pohovořím s, eh, s, se svým kolegou, který pracuje v koordinační skupině, pan Joli, Navrhuju, máme-li devět členů, tak bychom měli požádat konferenci předsedů, aby podle Dehontova systému rozložila těch devět skupin na politické skupiny, aby tam byla správný mix, eh, tedy zastoupení různých výborů. Tak myslím, že to bude přiměřenější způsob, jak to udělat. Souhlasíte s tím obecně? Madame Gomez. Pani Gomez. I agree with your proposal and just... Tohle, souhlasím s tímto návrhem. Bych jen zdůraznil to, co říkal Aleksandr. A sice to, že NDI je v Libii od září a snaží se pomoci z občanské společnosti politickým stranám, tak aby tam ten, ty volební výbory pracovaly. To je přesně ukázka toho, co by NDI mohlo udělat pro demokracii. Eh, skutečnost, proč tam ND je, eh, je to, že mají flexibilní systém, který jim umožňuje být velice brzy na místě. A důvod, proč my tam nejsme, je to, že my nemáme takovýto mechanismus. Uh, Děkuji, pane předsedo jenom jsem to chtěl vyjasnit. Devět míst tady bylo řečeno. Já jsem si říkal, nebo jsem pochopil, že dvě místa budou eh, přiřazena eh, oficio předsedovi eh, DV a 2 a a dalšímu výboru. A pokud to tak je, tak Dehontův systém by pořád ještě fungoval pro celý všech devět, anebo bude fungovat pouze pro zbývajících sedm. Protože pokud to bude pro těch zbývajících sedm, tak se nejsem skupen, jestli si moje skupina vůbec něco dostala a zelení by pak měli dvě místa. Takže nevím, jestli Dehontův systém je dostatečně dobrý, aby to pokrylo toto, ale trvám na tom, pokud budeme eh, fungovat Dehon, tak Spíše by to mělo být pro těch devět. Tam pak jde o ten poměr sedmi a dvou. Dva předsedy, pan, ale Charlesy, tady nejde jenom o to, abychom mm, vás aby přesvědčili můj návrh, mm, byl, aby všech devět míst bylo mm, rozděleno podle Dehontova systému. Pokud to budou lidé ex officio, tak potom musí to být rozděleno podle skupin a proto musíme najít nějaký kompromis. aby to nedopadlo jako s tou skupinou minulé, která pracovala eh, v Balkáně. Takže pokud to bude ex officio, ano, jinak eh, navrhuji, abychom měli malou skupinu. Uděláme to takto. Hmm? Next meeting we have... Další setkání. Zasedání máme už zítra. No to je to, co jsem říkal na začátku, ale chcete-li mít krátkou zprávu, nemůžeme to přednést dnes, protože dnes... And, uh, but the Danish foreign minister will come. Ale ve 12 hodin zítra nás dánský eh, zástupce bude informovat po dobu jedné hodiny o výsledcích. A já vám tedy přeji moc hezký den. Já jsem se po, po čtvrté nestal dědečkem, takže můj den dnešní je krásný. Tak pro mě je to stejně šťastný den.